Okay. I think we can start. Myslím, že můžeme zahájit naše odpolední zasedání veřejným slyšením s Elke König. Já ji tímto vítám. Toto je její druhé vystoupení před tímto výborem v novém parlamentu. I když je to tedy první pod mým předsednictvím. Znovu tedy vítejte. Velmi si ceníme vaši disponibilitu a ochotu přijít do tohoto parlamentu, jak na formální slyšení, tak i na jiné akce. Toto veřejné slyšení je organizováno v rámci nařízení, kterým se utváří jednotný výbor pro řešení krizí a na základě dohody mezi Evropským parlamentem a SRB o praktických eh, modalitách eh, výkonu demokratické zodpovědnosti. Budeme postupovat následujícím způsobem. Paní Kének bude mít úvodní slovo na 10 minut, eh, dále budou otázky a odpovědi. Paní Kének, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, Děkuji za pozvání. Myslím si, že je to poprvé, co vám mohu veřejně popřát eh, k vašemu zvolení. Myslím, že máme skutečně sdílený společný zájem, aby ten náš systém řešení krizí byl co nejefektivnější. Ve svém úvodu se pokusíme zaměřit na současné priority SRB a potom pohovořím o našich prioritách na rok 2020, který je za rohem. Na úvod něco k bankovnímu balíčku. Implementace tohoto balíčku bude pro nás v následujících měsících hlavní prioritou. Není to úplně dobrá formulace, protože už v uplynulých měsících to bylo hlavní prioritou. V této chvíli ukončujeme a teď se vlastně vracím k BRD1, náš plánovací cyklus 2018 až 2019, kde jsme trochu využili eh, kombinovaný přístup. Do konce tohoto roku budou mít eh, všechny eh, banky relevantní cíle. Bankovní balíček, už tedy ten druhý balíček, posiluje regulační rámec a také pro SRB zavádí nové výzvy s implementací balíček, zavádí úplné požadavky na absorpci ztrát. Tento nový požadavek se vztahuje už na globálně systémově důležité banky a týká se to také těchto minimálních požadavků, které se stanovují v příslušném rámci. Tyto globálně významné instituce a banky, které mají aktiva přes 100 miliard plus další banky, které budou vybrány národními orgány, budou muset držet minul, tedy minimální část těchto zdrojů v podřízených zdrojích. Všechny ostatní banky, které nejsou předmětem povinných minimálních úrovní subordinace, tak budou muset být posuzovány. A u těchto bank se bude bránit porušení principu no test. A všechny banky, nejen ty velké banky, musí být ve stavu, kdy bude možno vyřešit jejich krize. MLRO je z toho součástí. Bude se postupovat eh, od individuálních cílů k vnitřním cílům. Je to technická záležitost. Takže do budoucna by se měly v rezoluční skupině přijmout eh, nástroje, které se budou zodpovídat eh, mu subjektu, pokud jde o řešení krizí. To už je opravdu velmi složité. Vytvoření MLRO je důležité pro nás plán řešení krizí. Je to nejznámější podmínka, aby banky byly schopny vyřešit své krize. To znamená, že musí mít eh, dostatečné zdroje k tomu, aby mohly absorbovat ztráty a aby mohly být eh, rekapitalizovány a bude tam soukromně financovaný bail-in. SRB už v minulosti přijala víceletý přístup, postupný přístup k MLRO, kdy se musí zajistit rovné podmínky a co nejvyšší normy, pokud jde o MLRO a schopnost eh, vyřešit eh, krizi v bankovním sektoru. Nedostatek dostatečných, tedy MLRO, by mohl být eh, překážkou k realizaci strategie pro řešení krizí. Uvedu jen pár čísel na agregovaném základě. Máme tam ty, které mají MLRO navíc a některé zase naopak mají nedostatky. Celkový cíl je 25,2 celkové expozici rizik a agregovaně pro všechny banky, které jsme posuzovali, je to 1,8 trilionů eur. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 a podobně tomu bylo v minulém roce. U těch bank, u které nejsou povinné požadavky, těm jsme řekli, že máme očekávání 17,8 aktiv s váženým rizikem, které by měly být v těch subordinovaných nástrojích, to je asi 1,2 trilionu eur. A ty nedostatky, průměrné nedostatky v MRL, to je ve výši 2% těchto aktiv s váženým rizikem, to je 340 milion, tedy miliard eur v minulém roce. A problém začíná u těch nových požadavků, protože čísla se posunou, to znamená, že tam bude více požadavků na subordinaci, jisté posílení, ale myslím si, že klíčové sdělení je, že to je pořád ještě velikost, kterou porovnáváme se svými vlastními zdroji, ale není to nepřekonatelná částka vzhledem k tomu, že v uplynulém roce asi 140 miliard pasiv, eh, které jsou eh, způsobilé v rámci LMRO, byly vydány, takže je to něco, co průmysl může v průběhu času zvládnout. Omlouvám se, jsem nastedla jako většina lidí v tomto čase. A teď dovolte, abych se zmínila o našich tématech na politické úrovni. Eh, začne to až na konci příštího roku 28 prosince 2020, ale hodně jsme pracovali na tom, abychom přizpůsobili ty, góle, ty, ty cíle tomu, že budeme mít ve druhé čtvrtině roku 2020 připraveny cíle, pokud je o MRL. Provedeme také konzultace s určitými oblastmi, to znamená, že už v tom plánovacím cyklu v roce 2020 budeme přijímat rozhodnutí přijatá na základě nového legislativního rámce. A tehdy začne platit SMR 2, kdy tedy členské státy transponují jsou tedy tuto směrnici do svých legislativ. Musíme se podívat na to, jaké jsou ty hlavní změny. Teď se nejvíc zaměřuji na MRL. Je to Podmínka pro to, aby tyto nástroje byly způsobilé pro MRL, jak jsem říkala, to je eh, také ta subordinace, vyšší subordinace. A za třetí, musí být také jasně řečeno v rámci skupin, kdo může držet to vnitřní MRL. To je podmínka té schopnosti vyřešit bankovní krize, nicméně musím říci, že je to velmi komplexní záležitost. SRB pracuje společně s národními orgány i s komisí a Evropskou centrální bankou a Evropským bankovním orgánem, tedy EBA, na tom, aby vyřešil určité problematiky. Jasně vidíme, že bude chvíli trvat, eh, než orgány překonají problémy s interpretací a implementací. To je další argument pro to, proč bychom měli nový rámec zavádět postupně. Protože už teď je jasné, že EBS bude odložen, takže budeme muset začít ještě dříve, než budeme mít závěrečné slovo od Evropského bankovního orgánu. Už se s nimi spolupracujeme a teď se dostanu k tomu, co je vysoko na pořadu jednání, alespoň pro nás, a to je posouzení schopnosti bank vyřešit krizi. Jistě jste zaznamenali, že jsme zveřejnili dokument o našich očekáváních od bank. Tento dokument je k dispozici k veřejné konzultaci až do zítřka. Není to nový soubor politik, ale v jednotném dokumentu uvádíme, co očekáváme od bank, aby udělali, aby bylo možné vyřešit jejich krizi. Můžete tomu říkat eh, instrukce nebo vedení, pokud jde o nejlepší postupy pro průmysl, aby měli jasné linie a také pro naše hodnocení. Tento dokument doplňuje to, čemu říkáme prioritní listy, což je jasný mandát pro banky pro odpovídající rok. Teď jsme tyto listy udělali už po třetí a uvádíme tam priority pro jednotlivé banky, na kterých mají pracovat, aby bylo možné vyřešit jejich případnou krizi. Jasně jim tam uvádíme, jaké konkrétní úkoly mají splnit. SRB bude provádět posouzení pokroku. Říkáme jim, na co se mají zaměřit, aby se zlepšili. A pokud to bude nutné, tak zahájíme řízení s bankami, které nedosahují požadovaného pokroku. Ale obecně bych řekla, že jsme v této věci udělali velký pokrok a ráda vám poskytnu další informace. Také počítáme s tím, že uděláme ještě něco více než tedy veřejná informace. Můžeme tomu říct map, Budeme klasifikovat banky a bankovní průmysl podle toho, jak daleko jsou na cestě k řešitelnosti krizí, ale jak jsem říkala, musíme mít na paměti diskuzi na Radě pro finanční stabilitu, tam se hodně diskutovalo o těch odstínech, o těch různých odstínech oranžové, když se podíváte na systém toho semaforu. Takže jde o to, jak z toho načerpat spolehlivé informace. Je jasné, že cílem je zlepšit eh, schopnost bank a naši schopnost řešit bankovní krize. Také jsme se poučili z našich minulých rozhodnutí nepřijímat řešení na nebo nepřijímat rozhodnutí ohledně řešení krize konkrétních bank. Loni jsme rozhodli o jedné malé bance, velmi malé bance, eh, která byla na pokraji krachu, že není ve veřejném zájmu je zachránit. A pak jsme viděli, jak je obtížné přetvořit to v solidní přístup ze strany národního orgánu, aby tedy tato banka byla dána do likvidace. Takže tam potřebujeme zlepšení. Musíme mít lepší vztah mezi tedy řešením krize záchranou a, a platební neschopnosti, včetně likvidačního režimu banky a musí tam být také harmonizované postupy nebo harmonizované cesty pro odebrání licence. ECB je tedy pověřená tím, že na základě 19 různých národních programů odebírá licence. K tomu vám také ráda poskytnu další informace. Pak zde máme další témata, Některá z nich jsou velmi známá. Já doufám, že bude dosaženo dohody ohledně třetího a posledního pilíře bankovní unie. Zdá se, že je zde takové určité eh, pozitivní období, které vyplývá z toho programu evropského zajištění. Doufám, že bude přijato rozhodnutí, nebude to ještě příští rok. SRB by také eh, byl rád, kdyby v Evropě byl silnější kapitálový trh. To je v zájmu všech investorů, podniků a také finančních institucí. A ještě na tomto seznamu, abych uvedla nejnovější data, samozřejmě sbíráme další zdroje pro jednotný fond na řešení krizí. V současné době je to 33 miliard a do poloviny příštího roku by to mělo být o něco více než 40 miliard. Také doufáme, že se bude pracovat na detailech, pokud o backstop tohoto fondu. Musíme být i do budoucna optimističtí, když se zítra sejde euroskupina. Bohužel, možná jsem to měla říct v opačném pořadí, bohužel řešení pro likviditu zatím ještě není v dohledu a doufejme, že nový rok přinese nová řešení. A to je z mé strany vše a znovu bych ráda řekla, že jsme odhodláni pracovat na tom, aby banky mohly být zachráněny, ale musíme také dovršit bankovní unii. Děkuji. A nyní se dostáváme k otázkám a odpovědím. Jako první má slovo Markus Ferber z EPP. Děkuji. Eh, dovolte, paní Keniková, abych eh, hovořil eh, v našem společném eh, mateřském jazyce. Eh, vítám vás a eh, přeji vám brzké uzdrave, zotavení z nachlazení. Vy říkáte opakovaně, že se zabýváte tedy tou otázkou insolvence evropských bank a samozřejmě také tím hlavním insolvenčním principem. Každá členská země má insolvenční právo podle sebe, ne, nejenom pro banky, a to znamená, že my vlastně nemáme eh, šanci eh, dopracovat se k jednotnému způsobu řešení insolvence. Navíc tedy v radě jde o velice ožehavé téma a toho se budete účastnit také vy. Eh, jak podle vás eh, by mohly vypadat ty základy nebo hlavní body evropského insolvenčního práva a to tak, aby to prošlo i radou? No, já si myslím, že se musíme ze dvou důvodů zaměřit na tuto oblast. První je to, co jste řekla, eh, když my tedy Eh, když my tedy řešíme problém insolvence, eh, tak eh, se potýkáme s tím, že máme 19 a vlastně ještě víc než 19 alternativních pohledů, poněvadž některé země mají více než jeden způsob řešení. No a my nemůžeme říci, že banka, která není dost eh, velká na to, abychom se tím zabývali my, tak eh, není, lze říct, že by eh, měla jít do insolvence automaticky, poněvadž jak si nevíte, jaké to bude mít dopady. Ta insolvence samozřejmě má spoustu různých dopadů a pokud hovoříte o harmonizovaném systému insolvence, tak nevím, jestli je šance, aby se to vůbec došly mé děti. Ale e, začněme od e, nějakých malých prvních kroků a e, v podstatě vycházíme z toho, že banky bankrotu je třeba bezpečně zlikvidovat. Podle mě není špatné se podívat na FDIC, který funguje v Americe, kde máme kombinaci likvidátora administrativního s garančním systémem pro depozita. Takže toto máme a teď bych chtěl, chtěl doplnit o efektivní administrativní postup. Toto by mohla být cesta vpřed, ale já tady nechci předbíhat a přejímat to, co zazní zítra na workshopu. Eh, pane, pan, ještě, ještě vlastně eh, doplňující otázka. Vy jste ve studii, tedy v monitorovací zprávo, zprávu z června eh, řekli, že řekla, že ještě řada českých zemí nemá splněné domácí úkoly. Jak to tady vypadá? Některé, některé instituce E, tedy instituty finanční, e, e, nyní tedy vydali své zprávy, takže už toho není, už to není tak hrozné a samozřejmě my víme, že některé opravdu potřebují více času, poněvadž nemají přístup na kapitálové trhy, musí si ještě vyčistit bilance a my tedy jsme zatím nepřijali normální, nová rozhodnutí od léta. Nyní to, co děláme, tak to jsou spíš taková jako doplňující rozhodnutí. Skutečně je třeba, aby se všichni tedy jak si dopracovali ke konci, ale bude to chtít ještě trošku více času. Já myslím, že musíme jít ještě také jiným směrem my máme dva pilíře eh, na řešení eh, tohoto. Jedna je EMRO a druhý operační eh, kontinuita. Je tam dobré řízení a tak dále. Ten seznam je delší a já jsem tedy z rozhovoru se několika bankami Eh, došli, došlo, došli k závěru, že pokud výborně rozumíte jednu pilíři, pak eh, máte šanci tedy v tom druhém uspět eh, na jedničku. Děkuji. Nyní za SAD. Paní Daliuk. Děkuji, dobrý den, dobrý den, paní předsedkyně. A děkuji za to, že Mm, jste přišla a eh, i dokonce eh, když eh, jste nastydla. Ano, dvě otázky. Jednak tedy jsou, jsou to, je to klima, jsou to deriváty. Subprimová krize nám ukázala, že Eh, ty deriváty a jejich eh, mm, systematická aplikace v Trading Box má své důsledky a že bylo těžké potom speněžit, eh, že, a pořád ještě známe tu kauzu Dexia, takže chtěla bych <clears throat> znát váš pohled na věc a především jak přistupovat k derivátům v těchto trading books. To je velice důležité pro regulační orgány a pro eh, dozor. Zdali vůbec takovéto produkty lze nějak eh, mít pod kontrolou a eh, to, co nám navrhuje liberální škola ze Chicago to znamená na trhu, aby byla taková agentura, která by povolovala některé typy takovýchto finančních produktů. Za druhé, každý týden Vidíme, jak se množí různé zprávy, které hovoří o finančních rizicích a klimatických rizicích. E, jsou to zprávy různých finančních institucí a bankovních institucí. A já se chci, já chci vědět, jak chcete e, integrovat, zakomponovat tu otázku environmentálních, klimatických rizik. A potom existence sítě centrálních bank e, pro ekologizaci, Network of, eh, for, of Greening for Financial System. A takže já bych chtěla vědět, zdáli mm, tato síť, mm, mm, jaký je váš tomu přístup a jak to vidíte s tím ozeleněním, tady se o tom uvažuje. Tak já se pokusím odpovědět na ty otázky postupně. Pokud se eh, díváme na trading a na derivativy, hm, tak to je vlastně naše priorita. Nicméně, já chci říct, když se ohledneme za finanční krizí a na dnešní situace, tak změnila se jedna důležitá oblast. Teď máme tu eh, Central Counterparty, takže už se neobchoduje eh, přímo, ale přes tu centrální eh, protistranu. Takže to je proti tomu riziku CCP. Ale my u těchto produktů usilujeme o takzvaný solvent down wine. Takže my jsme zkoušeli, tedy testovali to u některých bank s velkými portfolii Chceme, aby nám navrhli a ukázali nám v případě, že nastane krize, zda budou schopny eh, se z toho nějakým způsobem dostat, eh, jaké to bude mít eh, dopady na likviditu a jak dlouho to potrvá, než to vyřeší. Protože vy vlastně můžete začít restrukturalizaci a říct tedy, kdy, eh, nebo čím to má skončit. Čili my chceme tedy, aby ten systém solvent wind down, to znamená, aby nikde nedošlo skutečně k krachu. A tady hlavní je, jaká likvidita je nutná a kolik času je třeba. Já nechci říci, že tyto produkty se mají zakázat, to ne, ale potřebujeme porozumět tomu, jak tyto produkty fungují. E, ta, to druhé téma se týká více naší každodenní práce. My e, víme, že existuje e, skupina centrálních bank a my nejsme toho součástí, my je sledujeme zpovzdálí. Ale já bych řekla, že to eh, klimatické riziko je spíše otázka pro eh, bankovní dohled, spíše než pro eh, naše tedy řešení krizí zatím. Ale je třeba to následovat. Děkuji. Nyní za Renew, pan Kaňo. Děkuji vám. Eh, jsem velice rád, že jste nás navštívila zde eh, v parlamentu. A já souhlasím eh, s řadou těch věcí, které jste řekla, kredit resort a tak dále. Ale více by mě zajímalo, co o tom můžete říci, o tom Resolution Framework. A sice podle mě ten eh, práh byl nastaven hodně vysoko na to, aby eh, SRB mohl být skutečně nasazen tak, jak jsme to eh, mysleli původně. Třeba u italských bank, ty italské banky, některé tedy neplní veřejný zájem, tam bylo nějakých 60 milionů a teď máme tu NotLB. Toto je vlastně Eh, německá banka, která v roce 18 přišla o 2,7 miliardy a eh, řešení privátní tady zatím zkrachovalo. Eh, ta rekapitalizace to ještě není jasné, jestli to bude v pořádku. To znamená, že máme tady několik velkých bank, které v podstatě obcházejí ten rámec a směřují tedy k daňovým prostředkům. A Myslím, že tedy pro ty italské banky to je celkem jasný případ. Takže eh, funguje ten stát, není ten práh příliš vysoko, neskončíme tedy tím, že to nakonec stejně eh, bude na státech to nějak vyřešit. Děkuji. Děkuji. Já každopádně musím říct, že ten práh není příliš vysoko. Ale sleduji pečlivě tu debatu, která určitým způsobem eh, se dotýká té debaty o eh, tedy insolventnost versus resolution. My v loňském roce eh, jsme se právě zabývali otázkou toho veřejného zájmu, to znamená, toho veřejného zájmu, to znamená, kde je ten, ta hranice mezi eh, vyřešením a mezi likvidací. Možná, že tady je možné být tu restriktivnější, tu zase liberálnější, ale je třeba být konsekventní. Ta debata často se Eh, odehrává v duchu, eh, jak si my tady máme resolution, poněvadž jsme nevěděli, jak řešit eh, insolventnost, ale my máme teďka euro a máme také podobné věci. Takže vlastně tady je to na pečlivém zvážení toho, zda chceme více bank, které jdou tedy do řešení krize, do resolution. V tom případě se uplatní všechna pravidla a tím se vlastně eh, vracím k panu Ferbrovi a potom by mohl nastat ten eh, insolvenční řízení a sice dedikované. No a pak je tady vlastně otázka té insolvenční banky. Eh, my můžeme říci tedy, že toto je resolution, ale teď je otázka, jak se stavět k tomu insolvenčnímu rámci, Ehm, můžeme tedy opravdu eh, mít rámec pro resolution, ale pak musíme posílit své nástroje. Ano, možná, že u toho resolution framework, kdybychom byli trošku eh, velkorysejší, tak asi bychom eh, měli méně potíží s harmonizací toho likvidačního rámce. Čili my se, nebo rádi bychom se vyhnuli těm národním postupům, ale prostě No, těžko říct. Odpověď, no ano i ne, ale my taky eh, můžeme říci, že potřebujeme EMRO, takže je třeba mít tyto nástroje. A pak se musíme zeptat eh, sami sebe, ta resolution, eh, vlastně to zrušení té banky, Eh, je to lepší, nebo je lepší restrukturalizace a pokračování? Ale já bych tu vlastně jeden bod. Když se eh, bavíme o tomto bodu, pak musíme také se zaměřit na bankovní komunikace DG.com, což, jak už bylo řečeno, musí být v souladu eh, s tím rámcem pro likvidaci a s tím rámcem pro insolventnost. Ano, děkuji. A teď eh, za zelené pan eh, Jaké Lunas. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přešla. Vy jste eh, hodně hovořila o Emro a já na to navážu. Jak důležité z vašeho, ale také z našeho hlediska je využívání toho Eh, rizikového nástroje pro to, aby se vlastně ta mezera eh, pro splatnost a tak dále zmenšila. Eh, tady je celkem přirozené, že tedy to nemáme úplně, úplně průhledné, jak jsou na tom jednotlivé instituci vůči Emeralds ale samozřejmě eh, tam by měl být určitý srovnatelný eh, poměr kapitálové vybavenosti. Takže eh, vlastně je třeba, aby nám poskytli tedy informace v rámci MNOL i pokud se týče tedy likvidace protože toto je, je vlastně kapitál a také e, pohledávky, čili zajímal by mě, kdy teda ten kapitálový rozdíl, tu mezeru vlastně budete uzavírat. My jsme e, tuto debatu už absolvovali v rámci BD1 a od začátku jsme říkali, že my nemáme žádnou povinnost e, zveřejňovat čísla MRO. Toto je velice eh, eh, komplikovaný eh, výpočet. Takže my jsme vždycky pozvali banky ke dvěma věcem. Za prvé maximální transparentnost, pokud se týče závazkové struktury, aby tedy bylo řečeno, kam se investovalo. A za druhé, chceme nebo chceme přesvědčit banky, aby tedy eh, ta Emron čísla také zveřejňovaly. Samozřejmě teď nejde jenom o to, aby všichni mohli říct, všechno je v naprostém pořádku, ale eh, teď některé banky tato, tyto údaje opravdu zveřejňují a já musím říct, že eh, média se tím příliš nezabývají. Tady lidi zajímají jejich vlastní zájmy. My jsme to také debatovali na budě ESMA, tedy té tržní, toho tržního orgánu, a shodujeme se, že by tady měla být eh, transparentnost pro veřejnost, a také to samozřejmě závisí na posouzení toho, nakolik je banka likvidovatelná třeba naši blížší přátelé v letech 22-23 eh, by se k tomu rádi vyjádřit a eh, my tedy musíme říci, že to nechceme povolit takto a eh, nevím, nakolik je o to zájem, ale každopádně je to věc, s kterou se musíme zabývat a děkuji, že jste to nastolil. Ano, v pořádku? Dobře, děkuji. Eh, Francesca Donato za ID. I'm speaking in Italian. Děkuji, budu mluvit italsky. Paní předsedkyně, já eh, také eh, jako eh, kolega položil otázku, já mám otázku na transparentnost, jak my dobře víme, tak jak funguje Single Resolution Board a i ten jednotný mechanismus dozoru, to je velice složité všechno a proto komunikace vůči ostatním institucím, ať eh, vůči parlamentu či účetnímu dvoru, tak často eh, to tam nech, není, nechybí to. Proč? Podle jakých kritérií třeba se přijímají rozhodnutí, jak se provádí klasifikace a takže o co se opírají toto, tato, to není k dispozici. Ani e, poslanci to nemají a mm, i nemluvě o mm, dispozici veřejnosti. Samozřejmě to by mohlo být často nebezpečné, ale e, závazek mlčenlivosti teoreticky dobře, ale zde si myslím, že Evropský parlament a účetní dvůr by měli mít právo mít přístup k veškerým nezbytným informacím. Dobře víme, že ty dokumenty, které jsou k dispozici, tak jsou za velice eh, tvrdých podmínek, jejich přístup je omezený. Takže zde chybí demokracie a princip transparentnosti je důležitý a v podstatě na všech samitech různých institucí se říká, že transparentnost je základní hodnotou. Například 14. ledna účetní dvůr výslovně požádal Evropský parlament a radu, aby změnili pravidla, eh, eh, i které vy jste tady zmínila, která upravu, pravidla, která upravují komunikaci s účetním dvorem a obecně i s Evropským parlamentem. Takže já se ptám, co si o to myslíte? Bylo by vhodné rozšířit tento proces transparentnosti, to znamená dávat přesné informace ostatním institucím, orgánům EU a i národním parlamentům, aby mohli potom vědomě přijímat rozhodnutí a pokud ano, jaké nástroje podle vás by měly být implementovány. Děkuji. Myslím, že tady je velice taková tenká hranice, kterou třeba eh, nastínit eh, zde mm, i ty plány, tedy záchrany, které dostává eh, ECB, tak to podlehá všechno hodnocení ECB. Takže zde v podstatě mm, e, my jsme konzultováni, to znamená orgány pro řešení bankovních krizí a orgány dozoru, ty spolupracují úzce, jsou konzultovány. Vy jste zmínila účetní dvůr. Když účetní dvůr provedl první hodnocení naší činnosti, tak požádali právě ty plány záchrany bank a nás to trochu zneklidnilo proto, a proto se tam uvalily velice striktní podmínky, ty plány záchrany, které my připravujeme, to jsou plány, které říkají, co bychom udělali, kdyby. A kdybychom to zveřejnili velice brzy, no tak potom trh by na to zareagoval nějak a sám a, mohl by eh, tedy uhodnout vlastně, eh, co eh, je třeba, třeba, čo třeba je třeba se zbavit a tak dále. A mm, takže proto je třeba, abychom byli obezřetní. Samozřejmě musíme být transparentní, co se týče našich očekávání, politik, jak jsem řekla i předtím, musíme i být nechce zveřejňovat, jak to, se, to je jasné, ale eh, to, co dělá i Bank of England a američtí kolegové například, ti eh, vyhodnocují to, zdali ta banka může být zachráněna nebo ne. Zde banky, na rozdíl od Ameriky, musí zveřejňovat eh, ty základní informace podle Title One a Fed a mm, ta zase potom vyhodnocuje, zda to stačí nebo nestačí. Takže my musíme prozatím eh, má eh, pracovat podle článku 88, který stanoví striktní pravidla důvěrnosti, a to z dobrých důvodů do velké míry, ale nicméně i musíme Teď, eh, mm, teď, mi, teď probíhá tedy ten druhý audit výkonnosti a my jsme určitému dvaru dali větší přístup eh, k informacím, takže je, je třeba to vždycky vy, vybalancovat. Děkuji. Danuta Hybner z EPP. Děkuji. Já mám dvě otázky. První se týká Brexitu. Myslím před rokem, možná více než před rokem, jste varovala, že asi některé banky se přestěhují do Evropské unie, aby si zachovali přístup k evropským trhům a že to budou dělat eh, prostřednictvím eh, takových letterboxových firm. Takže ptám se, podařilo se tomu vyhnout, nebo jak vy vidíte dnes tento jev? Došlo k tomu, nebo jsme se tomu úspěšně vyhnuli? A druhá otázka se týká vztahu mezi dozorem a těmi orgány pro řešení krizí bank. Takže můžete porovnat váš názor dnes. Jaký je váš názor dnes a jak jste to viděla v minulosti? kdy eh, jsme byli na počátku tvorby těchto orgánů. Takže jak je to s rozdělením úkolů mezi dozorem a eh, tím orgánem řešení krizí? Takže jak to vnímáte dnes? Které problémy by měl identifikovat eh, ten orgán dozoru a řešit druhý? Takže právní rámec je jasný, ale jaké vaše vnímání rozdělení těch úkolů? třeba ten, ty orgány dozoru by mohly dělat více? Děkuji. Za prvé bych zareagovala na Brexit. Já vidím, že jsem vůbec v úvodu neřekla slovo Brexit. Nám se úspěšně podařilo společně s ECB, SSM a my nám se podařilo bankám vyslat signál, že si musí, eh, že musí si založit plnohodnotný biznis, který eh, bude eh, jaksi zcela plnohodnotný, aby tam byly struktury, řízení a podobně. A nyní, a to bude součástí naší práce v roce 2020, nyní spolupracujeme s těmi Eh, jejich domácími orgány, tedy britskými nebo americkými, kdy eh, zvažujeme, jaká je strategie jejich eh, té dané skupiny bank třeba, zdali kdyby k něčemu došlo, zdali to můžeme tu krizi vyřešit zde. V roce 19 to Eh, za tebe začínalo, ale v roce 2020 asi se začnou tyto entity rozvíjet. Dále, na začátku jsme měli pocit, že nic na tom nezměníme, ale můžeme změnit, eh, protože řada bank nám řekla, my vždycky jsme prováděli emise podle anglického, britského práva, takže ale teď vidíme, že banky buď tam dost, si zavede eh, ty, ta ustanovení, ta správná eh, ustanovení, anebo ehm, tedy teď mm, budou fungovat podle mm, práva, podle práva 27 států a podobně. Spolupráce mezi SSM a SRB. Takže když se podívám zpátky, tak my jsme začali diskutovat o výměně informací, hm, to znamená, jak budeme společně řešit různá témata. Ale to už máme za sebou. Teď máme již automatizovanou výměnu informací a třeba pokud jsou nějaké problémy, tak jsou to spíš lidské faktory než systém a jak vypadá dnes spolupráce, je evidentní, že orgán dozoru, tak ten eh, se zabývá bankou, která se dostala do potíží a řeší, jak ji jak si oživit, jak ji dostat zase na tu správnou úroveň. A takže to je něco jiného než naše práce. my potom tedy my řešíme tedy už tu situaci, když je třeba tedy to skutečně ukončit, řekneme, to stačilo, ale tady jde o to, kdy tedy deklarovat, že tu banku necháme krachnout. Nesmí to být ani příliš brzo, ani příliš pozdě. Takže příklad, třeba když chce někdo odprodat část organizace, tak musí ji mít tržně oceněnou a nebo jí dát dispozici jako franšízu. Takže my se snažíme nalézt rovnováhu a v posledních letech to fungovalo. Jsem spokojená. Děkuji. Alfred Sand z SAD. Děkuji ty mm, podnik, podmínky, za kterých fungují menší, středně velké banky, to je více a více problematické. Někteří z toho viní měnovou politiku centrální banky, ale to není jenom to. A i mm, ministerstvo financí Německa navrhlo, že mm, je třeba tedy v podstatě i tyto banky stejně zatížit eh, jako ty velké banky. Tedy a zde je, samozřejmě chápeme, že regulace je nutná, ale eh, zde existují tlaky z eurozóny jako kontrola MPL, takže a potom i malé a středně velké banky mají tedy problém vůbec eh, operovat, působit v tomto prostředí, mají vysoké náklady. Některé banky říkají, že eh, je ty velké systémové banky to dělají schválně a že si chtějí posílit svoji pozici na jejich úkor. A eh, většinou ty malé banky hm, působí na takových těch malých nišových segmentech trhu, takže Nemyslíte si, že váš orgán by se tím měl zabývat? Pokud ne, tak proč ne? A co je třeba podle vás udělat? I wish I had a magic wand. Uh, the solution... Bych chtěla mít na to tu magickou hulku, bych to vyřešila, ale je pravda, že ty menší středně velké banky, že musí řešit řadu regulačních problémů, ale některé z těch regulací jsou samozřejmě velice legitimní. Zároveň my se musíme, musíme zanalizovat, zdali ta daná banka eh, funguje na takovémto menším nějakém eh, eh, nišovém trhu, segmentu trhu a většina těchto bank, nebo bych řekla všechny tyto banky, budou spadat pod eh, ty vnitrostátní orgány eh, řešení bankovních krizí, tedy ne pod Evropský jednotný orgán. Takže my spolupracujeme s těmi národními orgány, aby když třeba se tam připravují ty plány, eh, záchrany banky, tak aby to bylo všechno proporční, protože máte třeba země, kde mají hodně malých bank, takže hm, tam, když jedna z těch bank krachne, no tak to řešení vždycky bude insolvenční řízení podle toho, evropsk- podle toho národního systému, nebo v budoucnu asi evropského systému. Také máme zde několik oblastí, i tam, kde ban- i tyto banky by měly zefektivnit svoji činnost. <clears throat> Některé ty banky by se mohly koncentrovat na určité typy trhu a to je potom na nich, protože musí si uvědomit, že ten růst, jejich růst na trzích je podmíněný růstem jejich kapitálu, tak jak jim to jejich kapitál dovolí. Ale uvědomujete si, že to je problém, E, lidí, jsou, jsou to sociální problémy, protože to jsou banky, které mm, mají sociální roli na národní úrovni i lokální úrovni například. Já jste Evropa je tak různorodá v bankovnictví, že jsem zapomněla zmínit jednu věc. Jedna věc je jistá. My zde nemůžeme nějakým způsobem pečovat o konsolidaci na trhu. My reagujeme až na ty krachy, na ty krize, eh, tedy my, eh, náš biznis, naše eh, práce nespočívá v tom, že bychom si představovali, jak ty banky by měly fúzovat. Renew, Karolina Nachtigal, poslední otázka. Děkuji, paní König. Vítejte opět zde v Evropském parlamentu a já bych se chtěl ela dotknout problému s likviditou financování. Takže SRB nejenom, že má přístup k fondu pro řešení bankovních krizí, ale i, pro, i k tomu backstop financing. A já si myslím, já myslím, že to je dobrý vývoj, ano, protože SRB má k dispozici více fondů, prostředků, v případě ekonomické krize, když tak. Ale případ Banko Popular nám ukazuje, že i banky mohou eh, krachnout i kvůli problémům s likviditou. A eh, likvidita asi je tématem všude v Evropě. Jak, jaký je váš názor na likviditu a tento fond pro řešení eh, bankovních krizí a backstop financing, také to nejsou dostatečně velké fondy, aby mohly řešit problémy s likviditou větších institucí. Očekává se, že to, tam bude asi 65 miliard na to. A já nejsem proto, <clears throat> abychom navyšovali to číslo. Ale proč neakceptovat třeba, že by toto že by se toto řešilo na národní úrovni, problémy tedy s likviditou. Já myslím, že vy jste se již dotkla backstopu, to je diskuse, kterou snad tedy uzavřeme v příštích týdnech. A backstop asi bude odrážet velikost našeho fondu, protože to je vlastně půjčka, kterou my jako SRB vezmeme si na sebe a kterou, která, se, kterou, která se bude platit z těch příspěvků z bankovního eh, průmyslu. Takže tam to, ta částka je omezená tímto faktem. A pokud jde o likviditu a bankovní krize, takže od Banko Popular ještě předtím jsme věděli, že v případě krachu banky, že tam důvod může být nedostatek likvidity, ale to může být i několik problémů. Ale víme, že druhý den, že banky, že tedy trhy i když ta instituce byla bezpečná, tak nebudou chtít s ní obchodovat již druhý den. Takže proto potřebujeme určité pojistky, mít takovou tedy instituci, která jim bude půjčovat eh, jako řešení ultima ratio. A já si myslím, že to je řešení, které nalezneme s centrálními bankami eurozóny. A tato diskuze zatím pokračuje. Důležité je, když se podíváte na rizika, které jsou vlastní tomu, když půjčujeme na to, aby banka měla likviditu, tak, um, takže to je banka, která byla v řešení a která byla rekapitalizována a která v podstatě není problematická. Zde máme řadu modelů, které zvažujeme, ale pro zatím zde nebyla příliš velká chuť to dořešit. A já jsem přesvědčená, pokud to budeme potřebovat, tak se to řešení nalezne. Zatím my nemáme, eh, takže pokud ne, se nevyřeší eh, problém s likviditou okamžitě, eh, druhý den tedy, tak potom bude problém, že ta banka bude krachovat. A poslední otázka, Pedro Marquez z SAD. Děkuji, paní předsedkyně ano. Já mám pár otázek, já se věnuji bankovní unii. Doufejme, že bankovní unie, jak bylo řečeno, bude dokončena. A já mám otázku k EDIS. Pokud jde o důvěryhodnost mechanismu, paní Kering, proto, aby se prolomilo to pouto mezi eh, státními dluhy a Eh, bankami. Takže jak je to s tou mutualizací? Já myslím, že do určité míry tak ta mutualizace zde musí být ať třeba přes nějaký ten režim pojištění. A potom poslední. Vypadá to jako, že zatím to, co eh, se vyřešilo z pohledu SRF a backstopu, tak v některých státech ne. Proč je důležité, abychom měli ještě to dodatečný backstop pro SRF? Můžete nám to jasně vysvětlit? A poslední otázka. Home host. Pokud nemáme žádná adekvátní ustanovení o tom, jak eh, tyto evropské bankovní skupiny budou využívat svůj kapitál a likviditu, pokud budou mít plnou flexibilitu, to znamená přelívání těch, toho kapitálu, likvidity mezi těmi různými státy a bankami. Takže eh, potom ty banky, ty skupiny bank vlastně by mohly se stát víc problematické, když by mělo dojít k nějaké té krizi. A potom třeba by nebyla ta likvidita k dispozici eh, v těch dvou zemích dočených, té domovské i té hostitelské. Zareaguji na druhou otázku protože ty druhé, druhá a třetí jsou propojeny. Backstop pro mě, těch 65 miliard, to je, doufejme, část peněz, které nebudeme potřebovat, ale je to prostě finální řešení pro to, aby bylo možné řešit krize. A je to spíše pro důvěru trhu, abychom měli munici, abychom měli nástroje, proto je ten backstop a kdyby se něco stalo s velkou bankou, aby, byl, aby všichni věděli, že zde jsou k dispozici finance na její řešení. Takže spíše je to otázka důvěryhodnosti. Je zde málo pravděpodobné, že by se ty peníze potřebovaly, využili. Za druhé, jak je důležitá ta mutualizace v Edisu? Já myslím, že tady asi prozatím je to trochu v rozporu. Máme zde v zásadě evropský dozor. Máme zde to, ten evropský režim řešení bankovních krizí. A potom v rámci skupiny bank, tak v rámci skupiny, tak tam, když třeba něco se stane s ceřinou společností v mé zemi, tak to potom je ten národní režim, eh, mm, eh, tedy pojištění vkladů, ten, o ten tam půjde a takže to, e, takže, takže to by mohl být takový interní e, režim, který by se aplikoval, mm, prostě, mm, protože by vlastně ten kapitál v rámci té skupiny by se takto rozdělil. Edis a home host, no, o tom se diskutuje zároveň. Buďme realisti, nezmínila jsem slovo o kterém banky hodně mluví a my jsme eh, jim dali jasný mandát, eh, a da, který zopakujeme v roce 2020, proto aby rozšířili takzvané bail-in playbooks. Co chceme? V případě potřeby musíte odepsat, budete muset odepsat eh, určité eh, nástroje, aktiva a budeme muset eh, tedy odkoupit pasiva, ten bail-in a my chceme, aby ty banky byly detailně připraveny, jak by to fungovalo, jaké technické kroky bude třeba podniknout, protože opět Tady my nejsme v USA, kde máte systém jednoho práva. Tady máme 19 různých Eh, zákonů, daňových, obchodní, o obchodních společnostech, takže každá banka bude toto muset udělat pro mateřskou společnost, pro dceřnou společnost taky. Ono je velice jasné, že řeknete nahoru, pošleme ztráty dolů kapitál, ale teď jde o to, jak to bude eh, podchyceno smluvně a také, aby se ochránily ceřiné společnosti. A v určitém bodě možná půjde o vás a řekneme, fragmentace kapitálu, to již nechceme, ale proto musíme změnit legislativu, ale tam ještě nejsme. I think... Dobrá, já myslím, že to je vše. Děkuji všem poslancům a kolegům, děkuji paní Kénik. A teď si uděláme přestávku a znovu začneme ve čtyři hodiny dalším bodem na pořadu jednání. Děkuji.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 think you can start because So uh, let's resume the meeting with point 14. Budeme pokračovat body 14 a 15, požadavky na poskytovatele platebních služeb. Lídia Pereira z EPP má slovo na 4 minuty. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit anglicky. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům a kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy za jejich cené příspěvky do naší debaty. Ráda bych také poděkovala sekretariátu výboru Ekon. Jejich úsilí bylo zcela zásadní pro úspěch a společné práce. Toto je konzultační postup, takže musíme vypracovat stanovisko parlamentu k návrhům. Mým hlavním cílem u těchto zpráv bylo zohlednit pět hlavních bodů. Digitalizace, spolupráce a modernizace, zpráva a ochrana a zjednodušení. Chápu, že toto je konzultační postup a že rada už dosáhla kompromisu u konečného textu, ale myslím si, že musíme stát na svých pozicích, abychom eh, posílili naše angažmá v této oblasti. Podvody v oblasti DPH jsou eh, zcela zásadní a ztráty z DPH u přeshraničních transakcí či z výběru DPH se pohybují ve výši miliard eur a ten podvod eh, je čím dál sofistikovanější a vyžaduje sofistikovanou odpověď od zákonodárců a správních orgánů. Proto jsem se rozhodla pro zjednodušený postup, abychom v éře digitalizace zas zasadili tento bod na pořad jednání a řešili jej moderně. Těším se, že budeme diskutovat o tomto tématu na plenárním zasedání ve Štrasburku v prosinci a ráda bych využila této příležitosti k tomu, abych poděkovala všem kolegům, kteří podpořili žádost mé frakce o zařazení tohoto bodu na pořad jednání. Teď tedy takový stručný přehled nařízení a směrnice. U nařízení jsme měli předloženo 23 pozměňovacích návrhů, které jdou stejným směrem. Podrobnější data, více sdílení informací, více kompromisů ze strany členských států a také otevřenější přístup komise. Myslím si, že je to vyvážené Tyto pozměňovací návrhy chtějí dosáhnout rovných podmínek, pokud je o sdělení informací mezi daňovou administrativou. 45 pozměňovacích návrhů jsme měli ke směrnici, většina z nich doplňuje, vylepšuje zprávu a ubírají se stejným směrem jako pozměňovací návrhy týkající se nařízení. Rada má podle mě legitimní pozici a v konzultačním postupu má konečné slovo ale my můžeme poukázat na naše obavy a můžeme také prezentovat alternativní názory. Názory, které eh, vyplynuly ohledně požadavku na poskytovatele platebních služeb, jsou vítány, aby obohatili celé téma. Já myslím, že musíme přistupovat eh, k návrhu velmi pragmaticky a do budoucna musíme být ambicioznější. Máme různé náhledy, a myslím si, že se nám přesto podaří dosáhnout vyvážených eh, povinností. A já doufám, že dnes se nám podaří schválit dva návrhy, které budou založené na pragmatických eh, řešeních a budou v souladu se snahou našeho výboru bojovat proti podvodům, především v oblasti DPH. A jasně to svědčí o tom, že parlament chce obecně zlepšovat spolupráci v daňových otázkách. Myslím si, že máme příležitost schválit dnes pozici parlamentu, která bude ambicioznější než pozice rady. Tím říkáme, že chceme více spolupráce, ale také větší angažmá, pokud jde o boj proti daňovým podvodům. Děkuji. Děkuji. Shadows first. So Zaba Molnar from... Nejdříve Caba Molnár z SD. Děkuji, pane předsedo. Přeshraniční podvody v oblasti DPH, to je oblast, kde tyto podvody dosáhly obrovských rozměrů. Dnes jsou specializované firmy a myslím si, že proto musíme zaujmout jednoznačné stanovisko. Já jsem z Maďarska, kde je sazba DPH 27%, což je nejvíce v Evropě, možná i ve světě. A tím pádem se eh, Maďarsko stává jasným cílem podvodníků v oblasti DPH. Existují firmy, které jsou specializovány na podvod v oblasti DPH a také na daňové plánování, které pomáhají lidem vyhnout se placení daní, především DPH. A současná pravidla jim hrají do rukou. Musíme se ujistit, že daňové úřady a banky si budou vyměňovat informace, to by mělo být povinné, jak je stanoveno v návrhu. A měli bychom mít rámec eh, registru transakcí pro banky, aby bylo jednoznačnější a jednodušší identifikovat eh, hlavní zdroje podvodu. Myslím si, že současná zpráva je vyvážená. Já děkuji zpravodajce za skvělou práci. Teď jsme se dostali do bodu, kde jsou zde jen drobné názorové rozdíly mezi námi ohledně technických eh, podřadných otázek. Já doufám, že nakonec ta zpráva při hlasování projde. Je zde jedna věc, eh, o kterou bych vás rád požádal. Je zde pozměňovací návrh a na jehož základě bychom se měli snažit eh, mít co nejrychleji nová pravidla, která začnou platit a začít je co nejdříve vymáhat. To si myslím, že je jediný způsob, jak bojovat proti přeshraničním podvodům v oblasti DPH. Děkuji Ondřej Kovařík z Rynu. Thank you. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval zpravodajce za návrh zpráv. Myslím, že to byla skvělá práce. Zaznělo zde, že obojí je důležité pro boj proti podvodům v oblasti DPH. Je to důležitý krok. Rád bych také zopakoval to, co zde říkala zpravodajka. A sice jak je důležité, aby tyto předpisy byly vhodné a upravené pro digitální věk. Já si myslím, že to je věc, kterou musíme neustále monitorovat, abychom se ujistili, že pravidla pro DPH i do budoucna budou odpovídat svému účelu a že dosáhnou cíle potlačit podvody v oblasti DPH. Pokud jde o zprávu o posílení administrativní spolupráce, tedy správní spolupráce, tam si myslím, že souhlasíme s tím návrhem prodloužení lhuty z dvou let na tři roky. To si myslíme, že je správný návrh. Pak jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které se týkají poskytovatelů platebních služeb. Chceme zaměřit debatu na to, že chceme tedy zlepšit text pozice rady, chci jen připomenout kolegům, že rada přijala svůj všeobecný přístup u obou těchto otázek už v říjnu. Náš pozměňovací návrh, naše pozměňovací návrhy se zaměřují na následující oblasti. O povinnost reportingu, která dopadá na jednu stranu, o lepší reporting, který by měl omezit tedy správní břemeno, administrativní břemeno a potom, že poskytovatelé by měli mít veškeré informace, například eh, by neměli mít povinnost eh, podávat informace o něčem, eh, o čem se nedá racionálně předpokládat, že budou mít k dispozici podporujeme většinu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a které sledují stejnou logiku. To znamená, že podporujeme také měnový práh u té povinnosti reportingu a také podporujeme pozměňovací návrh, který říká, že se to týká přeshraničních transakcí, to je také důležitý bod, a také specifické reference, které se týkají odhalování případů podvodu. Takže znovu je zde tedy obecná schoda ohledně linie, která bude zaujata ve zprávě parlamentu. Ještě jednou bych rád poděkoval zpravodajce za spolupráci a diskuzi o obou těchto textech a doufám, že dnes se nám podaří schválit stanovisko při hlasování. Děkuji. Je tu někdo ze zelené k tomuto tématu? Není tomu tak? Jde? Také ne. Eugen Juržice z EKR. Děkuji. Rád bych poděkoval zpravodajce a kolegům za jejich konstruktivní přístup. Myslím, že jsme dosáhli konstruktivního přístupu. Víme, že podvod v oblasti DPH je přeshraničním problémem a spolupráce mezi členskými státy je nutná k tomu, abychom mohli proti těmto podvodům efektivně bojovat. ECOFIN přijal už před měsícem svůj všeobecný přístup a tím pádem naše konzultace může mít jen velmi omezený dopad. Článek 113 smlouvy ovšem specificky říká, že Rada jednomyslně přijme ustanovení v zájmu harmonizace legislativy o zdaňování poté, co konzultuje Evropský parlament. Rada informovala 8. listopadu o tom, že dosáhla všeobecného přístupu a návrh by měl být radou schválen formálně bez další diskuze, jakmile tento text projde právní a jazykovou revizí. Vůbec se nezmínili o konzultaci s Evropským parlamentem. Já plně podporuji princip jednomyslnosti rady v daňových otázkách, jak se říká v článku 113, tak si myslím, že celý článek by měl být dodržen, včetně toho, že se zde definuje konzultační postup. A proto by bylo vhodné, aby parlament O tomto bodu informoval také radu. Účelem konzultace je konzultovat a nezdá se, že tento postup mezi radou a parlamentem v tomto případě úplně fungoval. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Dimitris Papadimulis, GUE NGL. Děkuji a budu hovořit svým jazykem, takže si prosím vezměte sluchátka, dokud se nenaučíte řecky. Děkuji. Děkujeme paní Pereira za tyto dva návrhy zprávy a také za kompromisy, které nám poslala a které svědčí o tom, že se snažila začlenit většinu pozměňovacích návrhů které předložili stínoví zpravodajové z ostatních politických frakcí. Je zde jedna věc, která souvisí s podvody v oblasti DPH. Všichni víme, že to je velmi nákladné pro národní ekonomiky a pro evropskou ekonomiku a především nejvíce to postihuje upřímné a čestné občany a podniky, kteří platí více daní. Naopak jsou zde jiní, kteří využívají jiné metody, jak se dopouštět podvodu. A to nemá dopad pouze na veřejné politiky, má to také dopad na hospodářskou soutěž, protože dává konkurenční výhodu podnikům, které se dopouštějí podvodu. Komise je toho názoru, že se jedná o ztráty přes 100 miliard eur. A když se podíváme na jednotlivé státy, tak jsou zde velké rozdíly v těchto ztrátách. V každém případě potřebujeme více spolupráce na úrovni Evropské unie, protože členské státy sami o sobě nemohou tomuto fenoménu čelit. A já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad eh, jednou otázkou, která není technokratického charakteru, charakteru, ale je politická, protože byly odhaleny některé skandály. Buď ze strany investigativních novinářů, anebo kvůli oznamovatelům, ale i přesto orgány, jak už Evropské unie nebo členských států, tyto skandály nerozkryly. A já si myslím, že nám tady vzniká otázka, zda nám chybí politická vůle nebo adekvátní mechanismy pro harmonizaci legislativy, abychom překonali ty právní nedostatky. V každém případě zpráva navrhuje, aby se posílila správní spolupráce a výměna informací a správných postupů aby ta technologie byla ještě účinnější. A teď mám pár konkrétnějších připomínek. Myslím si, že musíme být trochu radikálnější a odvážnější. Například posílením transparentnosti a přístupu k údajům, s tím, že budeme pochopitelně dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů, ale myslím si, že ty data se musí uchovávat déle, aby mohla být prováděna náležitá kontrola a aby nedocházelo k tolika podvodům. Dále potřebujeme další podstatnější sankce pro podniky, které se dopouštějí podvodů. A myslím si, že pokud jde o podvody v oblasti DPH, tak bychom k tomu měli přistupovat horizontálně, abychom tyto věci řešili harmonizovaně, protože je pravda, že všechny podniky třeba na internetu využívají tyto právní nedostatky, aby se dopouštěli podvodu. A v tomto duchu předložíme v příštích hodinách několik pozměňovacích návrhů. Děkuji a nyní má slovo Karolina Debry z DG Taxud. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Chtěla bych poděkovat parlamentu a zpravodajce za práci na této zprávě, která svědčí o tom, jaký význam přikládáte boji proti daňovým podvodům a především podvodům v oblasti DPH. Jak říkal náš předseda, to je pořád ještě běžný problém v EU. A všimli jste si, že je to zase na seznamu priorit nové komise, která bude apelovat na to, abychom více pracovali na tom, abychom zharmonizovali situaci, abychom zostřili boj proti daňovým podvodům. Těšíme se tedy na návrh parlamentu v této věci, komentář parlamentu a myslím si, že pozměňovací návrhy, které jste předložili, se týkají všech věcí, s nimiž se potýkáme. Zmínili jste digitalizaci, potřebu posílit spolupráci a zlepšit přístup k údajům ze strany daňových orgánů a Cílem tohoto návrhu je setřít určité tyto právní nedostatky. Máme kompromis rady, který svědčí o tom, že všichni uvažujeme stejně a vítáme ducha většiny pozměňovacích návrhů, i když některé z nich zacházejí dále, než je působnost návrhu komise. Ale myslím si, že budeme i nadále na některých z nich pracovat Například pokud jde o posilování eurofisku nebo o práci na lepší statistice ohledně podvodů. Víte, že komise nedávno svolala summit šéfů daňových zpráv 28, aby se diskutovalo o společných problémech a společných eh, možných řešeních. Takže toto téma je pořád ještě aktuální, také chci zmínit konferenci, kterou pořádáme tento týden v pátek v Bruselu o DPH a technologiích. Tam se zaměříme na určité věci zmíněné ve zprávě, například jak můžeme využít technologie k tomu, abychom usnadnili sběr údajů a abychom také začali lépe a efektivněji bojovat proti podvodům s využitím i takových věcí, jako je blockchain. Pozměňovací návrhy se snaží zmírnit efektivitu návrhu, například agregované údaje. Když příliš budete agregovat údaje, tak eh, nedostanete úplně přesný obrázek původu financí u příjemců a bude to vyžadovat mnohem blížší pohled na transakci, takže to je trochu rizikové, ale jinak a znovu děkuji zpravodajce a poslancům za podporu. Děkuji. A slovo má zase zpátky zpravodajka Lidia Pereira z EPP. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem za jejich komentáře a příspěvky do této rozpravy na hlavní téma, což je vytvoření lepších podmínek pro naše daňové orgány, aby se mohlo aktivněji bojovat proti podvodech, podvodům z DPH a aby se podvody z DPH řešily operativněji. Myslím, nebo věřím, že výsledkem našeho hlasování bude silná pozice nejdříve tohoto výboru a potom celého parlamentu. Víme, že je to postup konzultace, ale řídíme se cíly komise a chápeme pozici rady. Ale poukážeme na naše ambici, že chceme jít ještě dále. Já doufám, že výsledek našeho dnešního hlasování bude dobrým eh, výchozím bodem pro naše diskuzi na plenárním zasedání, že bude příležitostí zařadit tento bod nejen na politickou agendu, ale především na program jednotlivých politických frakcí příštích týdnech. Ještě jednou vám za to moc děkuji. So I remind you, we will have... Připomínám, že hlasovat o těchto dvou věcech budeme v pět hodin odpoledne. Pan Kostas Mavrides tady ještě není. Chce někdo vystoupit jeho jménem? Ne. Takže si uděláme malou přestávku na dvě minuty. So let's resume the meeting. Please have you... Budeme pokračovat v našem zasedání. Prosím, usaďte se. Děkuji. Tak, a jsme u bodu číslo 16, a to je Evropská centrální banka a její výroční zpráva za rok 2000. 18. Spravodajem je pan Kostas Mavrides za SAD. Máte slovo na pět minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za prodlení. A já určitě nebudu potřebovat pět minut. Výroční zpráva Evropské centrální banky za 2018, tak té bych zaprvé chtěl poděkovat všem kolegům za návrhy a bylo jich eh, přes 300. Eh, další krok eh, bude potom setkání zpravodajů a stínových zpravodajů a návrh definitivního textu. Já bych navrhl postupovat stejně jako dosud. A to znamená, že bych sám sepsal návrh textu. Já jsem se pokusil o maximální vyváženost, užitečnost a konstruktivnost, přičemž se nechci vyhýbat ani kritice, kde je to nezbytné. A soustředil jsem se na body, které jsou důležité zejména pro důvěryhodnost ECB a její politiky. A snažil jsem se jít cestou kompromisu v maximální míře. A v tomto smyslu jsem připraven zahrnout do kompromisního textu všechny myšlenky z předložených pozměňovacích návrhů. Přičemž hlavní body budeme projednávat na zasedání stínových zpravodajů, tak to mám v úmyslu. Eh, jenom bych zmínil několik z nich. Za prvé dopad politiky ECB, e ECB na ekonomiky eurozóny a jejich omezení, dále vliv na růst reálné politiky, budoucnost eh, nové politiky, dokončení bankovní eh, unie, zejména EDISu, rok, eh, role ECB v oblasti klimatických změn a mnoho dalších. Já se nechci pouštět v této chvíli do žádné podrobné debaty. Pro tuto chvíli by mělo postačit to, že pozměňovací návrhy eh, některé měly také eh, jiný přístup a jiný myšlenkový směr. V něčem se zhodujeme a myslím, že dospěme ke kompromisům. Domnívám se, že většina tohoto parlamentu bude eh, se snažit o zlepšování fungování eurozóny. Proto já jsem optimistou v tom smyslu, že Evropský parlament vyšle ECB ten správný signál a eh, správné návrhy. Těším se na plodnou a konstruktivní debatu na nadcházejícím setkání s tím stínových zpravodajů. Děkuji. Eh, nyní každý stínový zpravodaj má tři minuty. Jako první to bude Agnes Evren za EPP. Děkuji. Nejprve chci poděkovat Kostasovi Makvridisovi za konstruktivní a efektivní práci. Také i kolegům z EPP, Děkuji našemu koordinátory Markusovi Ferbrovi, děkuji za vynikající spolupráci a pozměňovací návrhy. Takže Pozměňovací návrhy, které jsme předložili, tak úmyslně jsou spojeny striktně pouze s mandátem ECB, aby ta zpráva vyzněla přímočaře, jasně, a především jsme tam zdůrazňovali několik věcí. Nezávislost ECB, a hlavní cíl měnové politiky ECB to znamená stabilita cen. Také jsme připomněli, že měnová politika, která hm, se adaptuje, tak ta nemůže nahradit nezbytné strukturální reformy a proto je třeba přehodnotit měnové politiky a to především program odkupu aktiv. Pokud jde o nízké úrokové sazby, tak zde hovoříme o škodlivém účinku na důchodce a vkladatele. Také i jsme bdělí, pokud jde o kryptoměnu, s tím jsou spojená rizika a je třeba, ano, měnu, tuto měnu považovat za platební prostředek, ale zároveň po, si, zároveň i zdůrazňujeme její význam na mezinárodní úrovni. Dále je třeba zlepšit i to, aby občané lépe chápali rozhodnutí ECP. Nedávno jsme začali již vyjednávat o kompromisech, abychom v rámci výboru při hlasování eh, to, to mohli odsouhlasit v průběhu ledna 2020. Děkuji. Uh, Renew has no speaker. Děkuji. Za Renew tady není nikdo, takže nyní pan Jachel Junas za zelené. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji, za odvedenou práci a vytvoření rámce eh, dalšího postupu. Eh, samozřejmě eh, bude to velká práce vzhledem k tomu počtu posměvacích návrhů. Eh, my jsme se včera setkali s paní Lagard a domnívám se, že i mm, to, co říkala ona, by se měly promítnout do pozměňovacích návrhů. Z hlediska zelených, já bych vás chtěl upozornit na sedm priorit, které jsou pro nás důležité. Eh, kolega už řekl, hovořil tedy o těch eh, krypto eh, mm, aktivech, oblast digitální měny. A já jsem rád, že nejsme jediná skupina, která tady hovořila o tom, že bychom měli hovořit o kryptoaktivech, nikoli kryptoměnách. A tak chcem upozornit na rizika, která z toho vyplývají. Eh, také <clears throat> chceme eh, říci, že eh, jsme velice rádi, že slyšíme o snaze dosahovat kompromisu. Paní Lagarde včera hovořila o mm, zkoumání různých možností, ale také pozornost rizikům v případě digitálními měnami. Eh, samozřejmě důležité je hovořit také o klimatických změnách a my jsme iniciovali myšlenku, že by tomu měl být eh, věnován zvláštní odstavec nebo zvláštní kapitola. Eh, také jako Unie máme klimatické cíle. Minulý týden například v parlamentu zde jsme se k tomu přihlásili tím, že jsme vyhlásili klimatickou nouzi minulý týden. Co se týče ECB a její měnové politiky, tady jsme si povšimli, že některé kritické pozměňovací návrhy eh, šly poněkud daleko. Eh, ano, eh, nekonvenční prvky v měnové politice skutečně mohou mít určité negativní důsledky, ale eh, převládat budou pozitiva. Měli bychom pokračovat eh, v navrhování konkrétních řešení a konstruktivní kritice. Toto nám vyhovuje. Přičem nemůžeme všechno svádět jenom na ECB. Eh, tady skutečně má vliv také fiskální politika a počínání privátního sektoru. Tady eh, je třeba pokračovat eh, v investicích eh, spojených s vysoce uhlíkovými průmyslovými odvětvími a chceme také podporovat debatu o architektuře finančního rodu Evropské unie a její harmonizaci a rovněž tedy bankovní Eh, zajištění a také ochrana spotřebitelů je v Evropské unii důležitá. Takže my jsme hovořili o modelu Twin Peaks, už se o tom debatovalo na Evropské komisi a možná, že bychom se mohli vrátit také k debatě o genderové rovnováze, ta skutečně ještě dosažená není. Eh, dále jde o e, také ustanovení v finančním nařízení, takže toto budeme podporovat. Tolik teď k našim prioritám a těšíme se na další spolupráci. Uh, no Děkuji, myslím, že ID ne, není zastoupeno, takže dám slovo e, Johanu van Overtveldovi za EKR. Děkuji. Děkuji eh, zpravodaji a ostatním sněmovním zpravodajům za vynikající odvedenou práci. Když jsme se bavili o návrhu zprávy eh, k výroční zprávě ECB, hovořil za mě pan Epping, poněvadž já jsem eh, tenkrát zrovna zápasil s kalendářem. My jsme totiž měli v té době trialog k rozpočtu 2020 a má účast byla nevyhnutelná. Kolega Epping a také já eh, se domníváme, že tato zpráva eh, nevyužívá některých eh, příležitostí k tomu, abychom zaujali konstruktivně kritický nebo možná kriticky konstruktivní přístup k politikám ECB. Proto jsme předložili celkem 34 pozměňovacích návrhů, které zde nebudu všechny probírat, mm, jenom by uvedl pět bodů. Za prvé je to otázka nezávislosti ECB, kterou považujeme za mm, velice důležitou a tedy e, je tady, tedy Eh, takové přání eh, politické kampaně a to ho myslím se měl vyhnout. Dále eh, to, že fiskální politika, fiskální dopad má posílit měnovou politiku, to zní pro nás zvláštně. Podle mě v podstatě by měly tyto politiky být v rovnováze a rozpočtové politiky by měly být spíše drženy na úzdě. Samozřejmě, že v období na, eh, hlubokých krizí je možné eh, je používat vzájemné doplňování, ale taková situace dnes není. Dále mírný růst produktivity. Myslím, že tady bychom měli zdůraznit, že politika ECB sehrává roli také v tom nedobrém vývoji, eh, kde tedy trend je k poklesu právě eh, této produktivity a jeho růstu. Mm, souvisí to s negativními úrokovými měrami, <clears throat> což znamená, že eh, firmy, které jsou na tom špatně, přežívají navzdory svým neúspěchům a určitě by nemohly přežít, přežít kdyby úroky byly na normální úrovni. Eh, pak eh, jsou tady eh, garanční systémy, to samozřejmě patří do bankovního sektoru, ale v některých zemích by toto politicky nebylo akceptovatelné, pokud by některé jiné země nepokročily vpřed v oblasti redukcí špatných půjček. No a no, závěrem Eh, zpráva ignoruje eh, negativní vedlejší efekty eh, politik ECB a k nímž patří mimo jiné narušení finančních trhů tím, že se provádí deformované posouzení rizik, Eh, dále je tady eh, míra eh, pákových efektů a vznik různých bublin. Taky je tady problém na problém kupní síly. Já tedy očekávám, že u nás například mm, máme tady 300 milionů eur Eh, které jsou na úsporách eh, a mm, za poslední deset let je kupní síla pokresla zhruba 20%, to je strašně moc. No a další efekt eh, vysílání nesprávných signálů z politickému světu. Jestliže centrální banky neustále tvrdí, že mohou a budou dělat více, pak mohu vás ujistit, že politici budou spokojeni a budou dělat méně, což není dobře eh, v, době, kdy jsou nutné další reformy. Čili tolik eh, eh, bychom si přáli, abychom získali tedy lepší a úplnější obraz. Děkuji a nyní Dimitris Papadimulis za GUNGL. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat Kostasi Mavridisovi za předloženou zprávu a za jeho prezentaci. Domnívám se, že tato zpráva představuje solidní základ pro další debatu. Jménem eh, naší politické skupiny jsme předložili 32 pozměňovacích návrhů, protože si přejeme rozšířit, respektive posílit obsah této zprávy v konkrétních částech. Za prvé, nejde jen o to, že v Evropské unii zpomaluje ekonomický risk, eh, je zde také eh, riziko nové hospodářské krizi. A to vlastně eh, tak nějak naznačují jak pan Draghi, tak paní Lagarde. A tady se hovoří o prohlubování ekonomické a e, e, měnové unie a myslím, že tady něco chybí a to je EDIS, to je tedy ten e, evropský systém. A já nevím, a tady prosát už léta slyšíme totež a jestli s tím nepokročíme, tak vlastně bankovní unie nikdy nebude existovat. A to jde ruku v ruce se zmenšováním rizek. My potřebujeme EDES, ale někteří tvrdí, že musíme mít nulové riziko, než se pustíme do implementace systému EDES. Já myslím, že toto je velmi riskantní cesta. E, další aspekt, který si přejeme posílit, je aktivnější příspěvek Evropské investiční banky eh, k řešení klimatických změn. Nedávno Evropský parlament eh, odhlasoval rezoluci a paní Lagarde eh, se k tomuto přihlásila. Takže teď je třeba proměnit sliby v činy a prezentovat ten nový Green Deal. E, dalším aspektem je dopad Brexitu. Tady musíme intervenovat aktivněji v této souvislosti a v neposlední řadě bych chtěl říci, že v posledních několika letech narůstá nerovnost mezi regiony a uvnitř společnosti. A to znamená, že pokud se týče měnové a fiskální politiky, zde je třeba zvážit implementaci paktu růstu a stability flexibilnějším způsobem. A možná, že budeme potřebovat nový pakt pro zaměstnanost a růst. Takže eh, těšíme se na kompromisní pozměňovací návrhy zpravodaje, ale eh, já jsem si jistý, že Mavridvisová zpráva bude opět eh, jaksi rozmělňována a některé politické skupiny se ji budou snažit částečně zrušit. Děkuji, nyní dám slovo zpátky panu zpravodaji Kostasi Mavridisovi. Děkuji, pane předsedo, jen velmi stručně. Eh, myslím, že to, co jsme si Eh, vyslechli, to opravdu svědčí o různých názorech a různých směrech. No a já mohu eh, eh, říci jenom to, že opravdu udělám všechno pro to, abych dosáhl vyrovnaných vyvážených kompromisů, které umožní, abychom všichni hlasovali pro. Ano, děkuji. Hlasovat ve výboru Ekon se bude 22. nebo 3. Eh, ledna a na plénu v únoru. Nyní přerušuji zasedání do páté hodiny, kdy budeme hlasovat. Good afternoon. Dobré odpoledne. Já myslím, že všichni jsme zde přítomni a můžeme tudíž začít s hlasováním. A než začneme s hlasováním, tak si otestujeme systém, tak prosím, jste připraveni. Zahajuji hlasování. Je to test, ale je užitečné zjistit, kdo je zde. Končím hlasování. <clears throat> Dobře, takže teď můžeme přistoupit k hlasování o e, doporučení rady o jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky. <clears throat> První se týká jmenování pana Fabia Panety jako člena výkonné rady ECB a bude to tajné hlasování. Takže zahajuji hlasování. Hmm? I have to uh, it seems there is uh, one... Zase, že je jeden z EPP je zde navíc. OK, that's OK. Now it's fine. Teď je to v pořádku. Můžeme uzavřít hlasování. 51 pro, 5 proti, 1 se zdržel. Přijat. Návrh přijat. Druhý návrh, to je jmenování člena paní Izabel Šnábl za člena tedy výkonné rady Evropské centrální banky. Opět tajné hlasování, zahajuji hlasování. Close the vote. Hlasování. 41 pro, 13 proti, 4 se zdrželi. Přijato. So, we can move to the next. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, což je hlasování o zástupci EP do Evropského statistického poradního výboru. Pan Werner Lange opět Budeme hlas... Taj, jde o tajné hlasování, zahajím hlasování. Uh, again, there's uh, one... Pět. Ne, dobře, už je to v pořádku. Končím hlasování. 4, 3 pro, 10 proti, 4 se zdrželi. Návrh byl přijat. Přejdeme k dalšímu bodu, což, je, <clears throat> což jsou požadavky na poskytovatele platebních služeb. Zpráva od Lidie Pereiry. A začneme s pozměňovacím návrhem 22. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnut, myslím. Prověříme, prověříme za hlasování. Končím hlasování. Ano, 27 pro 30 proti. Zamítnut. Návrh 23. Jde pro proti, zdržel se, <coughs> zamítnut. 24 <coughs> pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 25 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 29 pro, proti, zdržel se. Můžeme si prověřit. Končím hlasování. Přijat. 38 bylo pro. 31. Ne, ne. No problem. <laughs> The list is safe. Okay. Naštěstí kávou seznam polit nebyl, tak jsme u 31. Omlouvám se. Takový incident s kávou. Takže 31, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout, 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnout, 34 <clears throat> pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 37 pro, proti, zdržel se, přijat. 38, ne, ne, ne, ten je totožný. 39, 39 pro, proti, zdržel se. Zamítnut, 40 pro, proti, zdržel se. Zamítnut, 41 pro, proti, zdržel se Prověříme. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 42 pro proti zdržel se přijat 43 pro proti zdržel se. Přijat. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout, omlouvám se. Takže teď návrh 6. Návrh 6. Pro. Proti zdržel se, přijat. Sedm pro, proti, zdržel se, přijat. Číslo jedna pro, proti, zdržel se, přijat. Teď návrh číslo dva pro, proti, <clears throat> zdržel se přijat. Návrh číslo 3 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 12 pro, <clears throat> proti, zdržel se zamítnut. 13 pro, proti, zdržel se přijat. 15 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 14 <clears throat> <clears throat> <clears throat> pro, proti, zdržel se. Zamítnut 16 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 17 pro, proti, zdržel se zamítnout. 4 pro, proti, zdržel se přijat. 19 pro, proti, zdržel se zamítnout. 20 pro, proti, zdržel se přijat. 21 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 10 pro, proti, zdržel se. Přijat. Takže teď budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu komise, jmenovité hlasování, zahaj hlasování. Končím hlasování přijat. 51 bylo pro, 4 proti, 3 se zdrželi. So these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 Now we move on, to, uh, eh, on to the vote on the resolution on fair tax. Tak teď budeme hlasovat eh, o usnesení o spravedlivém zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice BEPS 2.0. Takže začneme pozměňovacím návrhem 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 pro, 32 proti. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vypadá to úplně stejně jako předtím. Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 76, kdo je pro?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 93. Pozměňovací návrh 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 98. Pozměňovací návrh 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijata. Pozměňovací návrh 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis M. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis O, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 131, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 130, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 135, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zdá se to zamítnuto. Můžeme, můžeme to prosím ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 33 proti, 23 pro, jeden se zdržel. 141, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 142, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 143, kdo je pro? Kdo je proti?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 Kompromis V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 160, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 161, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pokud přijato, ověříme? Dobře, takže to ověříme. 168. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, tak ověříme. 173. Zahajuji hlasování. Close the vote. Končím hlasování. Přijato. Kompromis XX, kde je pro, kde je proti kdo se zdržel? Přijato. Kompromis X, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis Y, pro, kde je pro, kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to ověřit, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 Přijato. Pozměňovací návrh 27. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Potřebuju to tady ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AB. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třicet dva. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tady to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis AC. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tady to potřebujeme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže teď hlasujeme o celém návrhu usnesení, které je takto pozměněno. Jmenovité hlasování. Já zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 40 pro, 11 proti, 6 se zdrželo. Thank you very much. So, now we vote on the early... A teď budeme hlasovat eh, o nařízení komise, kterým se mění některé mezinárodní účetní standardy v souhledu s nařízeními Evropského parlamentu, pokud jde o mezinárodní účetní standard IA 39. Hlasujeme en bloc odstavce 1 a 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Now we vote on the citations from one to Teď hlasujeme o citacích 1 až 7, unblock, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato a potom hlasujeme unblock o úvodních ustanoveních původního textu A až E. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď hlasujeme o celém textu jmenovitě a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 40 pro, 3 proti, 11 se zdrželo. Tím ukončuji naše dnešní zasedání. Příště se sejdeme ve čtvrtek 12. prosince od 9 do 12.30. Děkuji.